Vítám państwa bardzo. Dámy a pánové, dámy a pánové, dobré odpoledne vám přeji po obědě a otevíráme opět zasedání našeho Evropského parlamentu. Srdečně mezi námi vítám rovněž paní komisařku Tyson, našeho hosta. A rád bych